Teď eh, máme vysvětlení hlasování. Nejprve budeme mít toto vysvětlení k, eh, k, první zpráv, k prvnímu hlasování, to je odměňování členů, zpráva pana Kadruho, pan Golmiš. První, kdo za, požádal o slovo. Ano, já jsem připraven. Děkuji. Děkuji, Děkuji paní předsedkyně. Hlasovali jsme o zprávě pana Elka Drauiho o odměňování členů správních orgánů společností kotovaných na burze. V mé zemi, Francii, tito členové správních orgánů se vybírají z vysokých, eh, vysoce postavených osob a kumulují celou řadu pravomocí a v okamžiku, kdy odcházejí, tak dostávají takzvané zlaté padáky. Dostávají zcela neúměrné odměny, které jsou zcela neúměrné tomu přínosu podnikům, jejichž akcionáři a zaměstnanci často uh, trpí tím, že právě tito členové správních orgánů nejsou dostatečně vzdělaní a kompetentní. Je to zcela ne, nepřijatelné, nemůže to trvat, je to cynická situace, která musí skončit, protože jinak bude diskreditovat kapitalismus a tržní ekonomiku. Uh, next, Mr. Hannan, please. Dále pan Hannan, prosím. Paní předsedkyně, myslím, že teď všichni chtějí regulovat i podmínky zaměstnávání v soukromém sektoru. Někteří poslanci si asi vzpomenou, že eh, pocházejí z zemí, kde to bylo normou, dokonce i u nás v 70. letech Eh, to vedlo ke katastrofickým eh, výsledkům. Nemyslím si, že bychom měli regulovat to, co někdo může vydělávat v soukromém sektoru. Je to čistě záležitost mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a stát by se do toho neměl míchat a rozhodně ne Evropská unie. Tento návrh není přiměřený a není přiměřenou reakcí na identifikovaný problém. Je to spíše vypuštění eh, nebo snaha se pomstit a nikdo neví, proč bychom měli používat peníze daňových poplatníků na záchranu těchto bank. Je to směšné, že ti, kteří použili ty peníze na záchranu bank, teď si teď stěžují na to, že odměňování bankéřů je příliš vysoké. A i pokud by se to regulovat mělo, tak by to měly eh, dělat eh, samotné členské státy a ne Evropská unie. Pan Kamal? Děkuji, paní předsedkyně. Je skvělé vidět vás opět za předsednickým stolem. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že odměňování by mělo být v souladu s výkonem. Všichni jsme byli eh, rozlobení eh, Eh, řediteli, bankéři a ostatními, kteří byli odměňováni za selhání, zejména když jejich akce vedly k navyšování dluhu a úvěrové bublině. Ale měli bychom také být eh, si vědomi eh, nežádoucích důsledků odměňování. Mnohdy nejsme. Jestliže regulujete proměnnou, proměnlivou složku odměňování a bonusy, což není v souladu s výkonem, jak reagují organizace, prostě budou budou navyšovat nevariabilní část, základní plat a budou snižovat variabilní složku platu. A pak se ocitnete v situaci, kdy v podstatě výkon a odměna eh, budou mnohem méně v souladu než předtím. Takže musíme zajistit, že budeme studovat i ty nezamýšlené důsledky našich akcí. Děkuji. A nyní přistoupíme ke zprávě Lyotard a za prvé pan Lavia má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Cílem je regulovat Eh, nové potraviny, a to potraviny hlavně ze třetích zemí. Stanoví se zde i normy pro dohled, pro používání etiket, označování těchto eh, produktů, potom jejich autorizace, povolování. A my jsme tedy měli za cíl stanovit vysokou ochranu lidského zdraví a kvality života, kvalitu života zvířat a zájmy životního prostředí a lidí. Ale rada podstatě pouze v prvním čtení dosáhla na část těchto prvků, protože mm, některé důležité věci nebyly vzaty do úvahy radou a my opět v parlamentu jsme je navrhli a to především pokud jde o otázku těch klonovaných potravin. A e, zde dnes jsme odsouhlasili pozměňovací návrhy, které byly mm, předloženy proto, abychom zavedli větší záruky pro spotřebitele, které se týkají i těch eh, ingrediencí, které se používají pro zpracování, zpracování potravin. Pan Kalenasky, děkuji paní předsedkyně, před měsícem jsme hlasovali o dokumentu ohledně eh, označování potravin. Chceme, aby spotřebitelé měli jasné informace o tom, co je v potravinách, které eh, konzumují obsaženo. Jestliže se skutečně staráme o zdraví eh, našich spotřebitelů, tak nemůžeme dopustit, aby potraviny pocházející z geneticky modifikovaných organismů se e, odstly v regálech našich samoobsluh. Potřebujeme zdravé potraviny pro naše spotřebitele a mám za to, že bychom neměli rezignovat na potraviny, o nichž víme, že jsou zdravé a neměli bychom se uchylovat k nebezpečným experimentům v tomto ohledu. Děkuji. Pan Jes, děkuji. Paní předsedkyně technologie i v potravinářství členským státům v Evropě ukládá státům tedy, aby neustále přijímali předpisy a legislativní eh, normy, předpisy, které mají za cíl chránit zdraví a především kvalitu potravin. A samozřejmě Eh, zde na druhé straně musíme zajistit volný pohyb zboží, ale za podmínek, že, to, že ty potraviny budou zdravé, což je podmínka sine qua non eh, pro ochranu lidského zdraví a eh, je proto třeba regulovat efektivně toto. A e, to opatření, které dnes jsme odsouhlasili, hm, i e, ve smyslu tedy postoje, který navrhuje Rada, navrhuje tedy, aby právě zde mělichom na seznamu všechny ty potraviny, které hm, jsou takzvaně inovativními. A e, tady jde o to, abychom i věděli tedy, eh, které ty technologie v nich byly použity, které je třeba geneticky modifikují. A především se to musí týkat těch potravin, které mají svůj původ ve třetích zemích. A tento legislativní rámec tedy si myslím, že je proto uspokojivý. Děkuji, pan Jál. Prezidentin, eh, Paní předsedkyně, konstatuji, že neexistují hospodářské eh, eh, eh, nutnosti, které se přimlouvají za používání klonovaného masa. Za druhé, riziko klonovaného masa pro na lidská, lidské zdraví není ještě zcela vyjasněno, ale hlavní věcí je, že klonování zvířat není v souladu s evropským právem o ochraně zvířat a proto je toto pro v potravinářském průmyslu neúnosné současné Evropští občané od nás, myslím, očekávají takto jednoznačné stanovisko. Děkuji. Ačiū gerima pirmininkė. Palakiau šį svarbų pranešimą. Sparti mokslo ir technikų. Děkuji, paní e, předsedkyně. Toto je velice důležitá zpráva, protože teď došlo k velkému technologickému e, vývoji, který znamená inovativní potraviny. Potraviny, které eh, se vyrábějí z geneticky modifikovaných eh, zvířat, eh, v nás zbuzují velké obavy ohledně lidského zdraví. Technologický rozvoj je nezbytný, ale musí být bezpečný. Bez jakýchkoliv pochyb ohledně dopadu na lidské zdraví. Proto potřebujeme striktní kontrolní opatření pro tyto potraviny a pro jejich uvádění na trh. Naši spotřebitelé musí být dobře informováni. Děkuji paní Kracabild. Mrs. Chum. Uh, Paní předsedkyně, já jsem hlasovala proto, aby komise předložila návrh o klonování zvířat, které zakazují potraviny z klonovaných zvířat, protože spotřebitelé v Evropě to nechtějí a e, mají e, zájem na blahu zvířat. Komise prohlásila, že není potřeba e, klonovat a, e, ale existují poznatky, že je to špatné pro zvířata. Klonování je časově náročné a nákladné, ale současně je velmi důležité pokračovat ve výzkumu a podporovat komisi a EFSU, aby e, nadále inovovali technologie o všech ohledně Eh, eh, eh, technologie klonování. Zatím se neukazuje, že by existovaly rozdíly mezi klonovaným a neklonovaným masem a tudíž nemůžeme informovat spotřebitele a zajistit jejich svobodnou volbu, na kterou mají právo. Děkuji. Paní Eseje. Puhemies, äänestin oman ryhmäni kantaa tiukemman uuselintarvikesääntelyn puolesta, koska meillä... Děkuji co se, co se týká při tom hlasování, jsme neměli dostatečně množství informací, zejména co se týká nanotechnologií v živočišné výrobě. Parlament eh, skutečně byl požádán, aby eh, vlastně Eh, nepřipustil využívání klonovaného masa pro lidskou spotřebu, což je velmi dobré, protože například to může způsobit různé choroby, například eh, buněčné a tak dále, které byly zjištěny jako důsledek požívání eh, masa z klonovaných zvířat. To jsou vlastně ta, ty nové potraviny, pro které musíme provádět velmi důkladné testy, stejně jako pro léčiva například nebo farmaceutické výrobky. Potraviny z klonovaných zvířat musí mít také označení na etiketě, na obalech, aby vlastně, že jde o produkty klonované nebo na produkty nanotechnologií. Děkuji. Eh, Paní předsedkyně, v rámci eh, nařízení pokud je o nařízení o inovativních potravinách, já jsem hlasovala proti tomu, aby se k nám dostávaly potraviny eh, vyrobené z klonovaných zvířat. Myslím si, že <clears throat> zde musíme udělat rozdíl mezi vědeckým výzkumem a praktickou aplikací, použitím těchto potravin z klonovaných zvířat. <clears throat> Většina občanů v Evropě je proti klonování a používání masa z klonovaných zvířat na trhu. A musíme vzít do úvahy názor lidí. Kvalita takovéhoto masa je pochybná, protože nevíme, jaké dopady bude mít takovéto maso na, zdravo, na zdraví lidí. Další jsou etické věci. My zde musíme vyslat signál, že jsme proti prodeji eh, mas prodej masa z klonovaných zvířat. a apelujeme na komisi, aby přišla s legislativním návrhem. Děkuji, pan Takula. Rouva puhemies, osaltani haluan sanoa, että... Já bych chtěl eh, říci, že jsem hlasoval pro, aby eh, klonované maso eh, vlastně bylo odstraněno z jídelníčků v Evropské unie a také z evropských trhů. Je to pro mě snadné, protože jsem pro, abychom vlastně vedli zdravý život a nejde zde pouze o práva eh, zvířat, ale jde také o eh, blaho zvířat a zejména lidské zdraví a je důležité, abychom se starali o to, aby zdravé potraviny byly k dispozici pro všechny spotřebitele a vlastně pouze práva trhu potom rozhodnou o tom, jak se budou spotřebitelé chovat. Je to tedy důležité, abychom měli dostatek informací a aby jsou určité e, informace nebo údaje, které vedou k tomu, že to má skutečně dopady na zdraví, e, které jsou nejen pozitivní, ale také mohou existovat choroby, které například mohou mít právě svůj původ tady. V tomto pod my potřebujeme zdravé potraviny. Děkuji. E, děkuji, paní předsedkyně. Je velmi, pro mě velmi potěš, potěšitelné, že vás mohu označit za svou přítelkyni díky hlasování hlasování. Eh, v tomto duchu bych vám chtěl poděkovat a ostatním eh, poslancům eh, liberálních demokratů za roli, kterou jste sehráli v rámci schvalování legislativy. Část z této, zejména ohledně evropského nařízení o regulaci finančních služeb, byla odložena. Mm, drtivá služba finančních služeb v Evropě je soustředěna v Londýně, v City londýnské a Pane Henene, přerušuje předsedkyně, vy jste se měl vyjádřit ke zprávě Liotár. Je vypnutý mikrofon, řečník má vypnutý mikrofon, bohužel neslyšíme. Neslyšíme, řečník má vypnutý mikrofon. Budeme pokračovat. Eh, zprávou eh, Kramera a na eh, mém seznamu jako první je pan Kramerský. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám. Měli bychom mm, využívat veškeré možné technologie s cílem redukovat průmyslové emise a chránit životní prostředí. Rada a parlament eh, podporují takovéto technologie a snaží se o racionalizaci a harmonizaci eh, legislativy v členských státech zpráva také podtrhuje mm, eh, nutnost mm, vyhýbat se administrativním komplikacím tím, že nebudeme zavádět trž, další tržní nástroje, ale podporovat implementaci směrnice, protože účinky a výsledky by byly neúměrné eh, s náklady. Tento přístup nalézá naši podporu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Integrovaný přístup Evropské unie k problému znečišťování znamená, že my teď institucionálně můžeme konkrétně se podílet na kontrole eh, emisí průmyslu a eh, to životní prostředí, ve kterém žijeme, musí být takové, aby i přežili budoucí generace. Ochrana atmosféry, tedy vzduchu, vody, eh, půdy, to znamená, že všechny instituce musí přijímat jasné kontrolní strategie, jak omezovat emise znečistujících látek, abychom mohli tedy <clears throat> zachovat toto prostředí. A e, to znamená, že ale hm, my musíme jasně vystupovat proti tomu průmyslu, který znečišťuje planetu, ale teď je třeba vzít do úvahy, že e, je krize, což pro ten průmysl může znamenat, že nebudou schopni toto zafinancovat. Já souhlasím tedy s touto zprávou, ale je třeba zároveň zdůraznit, že je e, třeba e, <clears throat> zajistit, aby všechny členské státy se na tom mohly podílet. A tady ty lhuty jsou dost krátké. Děkuji, pan Borcovci. Děkuji, paní předsedkyně. Výzva eh, znečišťování prostředí, které je spojeno s průmyslem, to je velice aktuální problém, mm, který je průřezový pro řadu sektorů. A samozřejmě ochrana prostředí, zdraví lidí a konkurenceschopnost podniků zde jdou ruku v ruce. Tato směrnice se snaží právě o komplexní přístup ke všem těmto důležitým aspektům a e, sleduje ten cíl, to znamená podporovat nové technologie a tak lépe kontrolovat emise a vytvořit i harmonizovaný standard v EU, pokud jde o povolování průmyslových zařízení, tak abychom lépe chránili prostředí, e, které často je právě ohrožováno těmito emisemi. A mm, zde musíme ale zároveň vzít do úvahy i požadavky eh, potřebu našeho průmyslu, který nesmí přijít o konkurenceschopnost. A mm, <clears throat> toto téma je třeba politicky podporovat. A je třeba tedy i eh, se snažit o nastolení správné rovnováhy, tak aby ta Eh, dohoda byla přijata v rámci mm, eh, třetího, v rámci trialogu. A já z těchto všech důvodů podporuji zprávu. Pan Mecároš. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Dnes eh, musíme přistupovat k životnímu prostředí integrovaně. A o to se snaží také směrnice. Emise eh, jsou sice eh, eh, nedílnou součástí průmyslu, ale také nebezpečnou a proto se tato směrnice snaží o omezování emisí mm, průmyslové produkce. Ale chceme-li uspět v našem úsilí, musíme integrovat jednotlivé právní nástroje tak, abychom pomáhali i členským státům v souladu s referenčními dokumenty. Také podporuje myšlenku um, minimálních standardů a jejich zavádění pro monitorování um, průmyslových emisí a proto jsem hlasoval pro. Děkuji a nyní přistoupíme ke zprávě Hasy. Pan Kalenovský má slovo. Děkuji bardzo. Pani przewodnicząca, lasy Děkuji, paní předsedkyně. Lesy, kromě základní funkce, v rámci životního prostředí jsou vlastně nejtrvalejší součástí ekosystému a krajiny na planetě sehrávají také sociální funkci, zejména na venkově. Evropská unie musí eliminovat odlesňování a podpořit konkurenceschopnost na trhu EU e s dřívím a také diverzitu. Musíme mít také na paměti hrozby přírodních pohrom a, a živelních pohrob, například eh, záplav v uplynulých týdnech a regulace vodních zdrojů je také zajišťována lesy. Děkuji. Pan Jo. Já velmi vítám, že komise zavádí a ukončuje nelegální eh, těžbu dřeva. To, tyto nelegální eh, těžby dřeva skutečně mají velice negativní důsledky. Bylo důležité najít kompromis, tak abychom vlastně mohli zpracovávat dřevo, ale nezatěžovali přílišnými negativními vlivy. Eh, současně jde také o problém ničení lesů, odlesňování, který musíme řešit. Co se týká nekalé konkurence, právě tady ty nelegální těžby dřeva je potřeba odstranit. Proto podniky je musí vlastně využívat a těžit z těchto dlouhodobých a udržitelných zdrojů. Děkuji. Další řečník. Paní Korhola. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Cílem Evropské unie eh, je zakázat ilegální dříví, které proniká na trh a to je velmi eh, chválihodný cíl, protože jsem hlasovala eh, pro zprávu. Ilegální odlesňování je obrovskou překážkou pro ty, kteří působí na trhu v intencích zákona a proto se musíme eh, zajímat o problémy, jimž musí čelit eh, zákonní eh, dřevorubci. Tento problém zatím byl na okraji naší pozornosti. Bylo by nešťastné, kdyby naše legislativa oslabila postavení těch, kteří působí na trhu s dřívím legálně provozovatelé eh, eh, jsou zneklidněni určitými eh, účinky a důsledky, které mohou vést k dodatečné administrativě v souvislosti s těmi požadavky zpětné sledovatelnosti. A zdá se, že my se snažíme spíše hledat problémy uvnitř, i když problémy jsou vnější. Je to globální problém. Děkuji. Pan Henen má nyní slovo k finančním službám. President. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jakým je řešením tato zpráva. My často viníme lidé, lidi za to, že teď nemáme úvěry, viníme z toho vlády, centrální banky, že ty eh, úrokové sazby jsou po dlouhou dobu příliš nízké, ale v podstatě eh, mm, mm, tento, eh, tato zpráva to je spíš eh, takový produkt, který je namířený proti těm, kteří působí na finančním trhu, ve finančních službách, což je v pořádku tam, kde eh, neexistují velká centra finančních služeb, ale u nás je to jinak. U nás my máme tento sektor, který generuje velkou část, kterou se hradí výdaje vlády a když my tedy přesuneme tyto pravomoci z Londýna do, Brusul, do Bruselu, mm, tak to bude stejné jako s rybolovnou politikou a to bude tedy nedisproporční. Já chápu, že někteří poslanci <clears throat> jsou třeba proti kapitalismu, jsou proti Londýnu, tak hlasovali pro to, ale já eh, lituji, že eh, dochází k takovémuto posunu. Děkuji a nyní zpráva Gulard. Pan Antoniotti. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že stávající finanční ekonomická krize nám ukázala, do jaké míry je to nutné, aby Evropská unie měla systém finančního dohledu, který bude efektivní, účinný a integrovaný. A e, tak, abychom mohli odvrátit podobné případné krize. Nicméně si myslím, že eh, Evropský výbor pro systémové riziko, že to eh, je tedy nejlepší cesta právě proto, aby ta rozhodnutí byla koherentní, aby byla koordinovaná, aby se reagovalo na očekávání občanů, kteří čekají na konkrétní předpisy a kroky. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala eh, pro eh, všechny ty tři zprávy vztahující se k finančním institucím a finančním službám, včetně zprávy našeho kolegy Jose Manuela García Magalia. Legislativa o finančních institucích se zaměřuje na lepší regulaci bankovních aktivit, větší transparentnost trhu s deriváty a na implementaci opatření, e, což e, je e, nezbytné pro zabránění ekonomické a finanční krize v budoucnu. Je jasné, že neregulované finanční trhy a aktivity finančních institucí eh, byly hlavními příčinami eh, eh, krize a recese. Finanční a ekonomická krize skutečně vytvořila obrovské a závažná rizika pro stabilitu finančního systému a fungování jednotného trhu EU. Abychom vybředli z této spirály, potřebujeme nutně nutně vlastně více a moudřejší regulaci. Naši partneři ve Spojených státech, to znamená v sněmovně reprezentantů, již učinili takovéto kroky tím, že schválili zákon dot Franka, Frankův a je nejvyšší čas, aby tak eh, učinili Evropský parlament. V případě pochybností nyní se zabýváme zprávou eh, Jose Manuela Garcia Magara i Marfila a dalším řečníkem je pan Antonio Ciegen. Paní předsedkyně, já jsem proto, abychom zde měli Evropský bankovní orgán, protože mm, tento nástroj musí zaplnit to vakuum v našich normách a předpisech, které existuje, jak to i dokázala, prokázala tato krize. A na to již poukazuje parlament dlouhou dobu. A tak, jak vyplnilo i vyplynulo z některých zpráv k tomuto tématu, tak zde je třeba lepší koordinaci mezi národními orgány. Ale ty národní orgány, ty končí na hranicích těch států a tady nestačí pouze jejich koordinace pro účely kontroly nad těmito institucemi ve finančním, eh, ve finančním sektoru. Eh, já si myslím, že takovéto orgány eh, by měly učinit další krok, aby se takovýto problém vyřešil. Děkuji, pan Palouny. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přesvědčen, že vytvořením tohoto nezávislého orgánu, který bude silný a bude mít i možnost uvalovat sankce, tak bude moci i intervenovat ehm, to je důležité, ale jsem trochu i překvapen nad některými věcmi a mm, tomu asi bychom se měli spíše vyhnout, jako třeba Eh, zdaňování bankovního systému. Eh, je třeba se vyhnout tomu, aby ty náklady potom se nepřevedly na malé střední podniky a na občany. A právě proto, protože nemáme jednotný bankovní systém. Italské bankovnictví například, to je systém, eh, který se ukázal jako zdravý. Je založen na solidních financích, na úsporách občanů, především tedy ne na spekulacích, tak jak je to v jiných zemích. A mm, mm, proto mě to tak překvapuje, že třeba eh, na určitou dobu by se jim zakázaly finanční aktivity eh, za výjimečných eh, okolností. Dále si myslím, že je třeba jasně definovat kompetence takového přímého dohledu, který by se prováděl nad těmi systémově důležitými finančními institucemi a měli bychom i přesně definovat role makroobezřetnostního a mikroobezřetnostního dohledu. Já doufám, že dnešní zpráva umožní přijmout eh, rychlý eh, kompromis eh, s radou. Děkuji, měla to být minuta. Nyní ke zprávě Mekasi, pan Takula. Děkuji. Já jsem v nedávné já jsem tedy hlasoval pro tuto zprávu, stejně tak jako moje frakce, i když musím říci, že jsou tam určité populistické záležitosti, eh, které nepovažuji za příliš dobré legislativní eh, prvky. Nic, samozřejmě nikdo z nás nechce, aby daňoví poplatníci nesli eh, dluhy za banky, ale právě tady ta velmi přesná regulace eh, bank není také něco, co by vlastně měla přebírat eh, do své odpovědnosti pouze Evropská unie, ale mělo by se to také regulovat na národní úrovni. A samozřejmě můžeme vést o tom všeobecnou etickou diskusi, o tom, co je v pořádku a co není, ale také eh, mezi jednotlivými 27 členskými státy jsou rozdílná stanoviska, co je vhodné a co není. Hlasoval jsem pro, jsou tam dobré věci, jako například nová pravidla pro kapitálové požadavky. Je samozřejmě velmi důležité, aby bankovní systém spočíval na zdravých a dobrých základech a nesl také důsledky svých činností, aby se neopakovala v budoucnosti taková krize, kterou jsme pro. Děkuji, zpráva Ferrari, pan Mastela má slovo. Nedávná finanční krize eh, ta vedla k velkým diskuzím o tom, zdali je nutné intervenovat, abychom zajistili udržitelnost a stabilitu finančního systému. Opatření doposud přijatá budou znamenat bezprecedentní náklady a bude to mít sekundární negativní dopad na zmrazení finančních trhů, sníží se možnost úvěrování, bude to mít dopad na náklady podniků, tudíž v závěru i na snižování daní a propouštění zaměstnanců. A bude to tedy příliš velká váha, vůbec i to postihne eh, zaměstnanost lidí v Evropě. Mm, to jsou opatření, která ve mně vzbuzují pochybnosti, pokud jde o efektivitu, eh, kolem nich panuje i eh, otázka jako právní základ nebo narušení hospodářské soutěže. A také se hovoří o globálních předpisech a zde Evropská unie má být takovým lídrem a má aktivně participovat na plánování nového finančního řádu na světě ve smyslu tedy mm, toho vnitřního trhu, který zde máme v Evropě. Dobře, děkuji. A nyní Evropský nástroj finanční stability, paní Podimata. Děkuji, paní předsedkyně. Naše frakce hlasovala proti návrhu usnesení, které se týká rozhodnutí z 9. května o vytvoření Evropského fóra pro finanční stabilitu a Evropského mechanismu finanční stabilizace. Hlasovali jsme proto, proti, i když se domníváme, že tato rozhodnutí jsou velmi pozitivní a důležitá pro ochranu jednotné měny a stability eurozóny. Ráda bych při této příležitosti připomněla, že Evropský parlament již velmi dlouho požadoval po radě, aby eh, postupovala a šla tímto směrem a vyjádřila určitý signál solidarity a jednoty trhu. Myslíme si, že Evropská centrální banka také prokázala eh, určitý duch stabilizace a jednoty a solidarity tím, když intervenovala na trhu dluhopisů. To bylo rozhodnutí, které zcela odpovídalo rozhodnutí ministerstva financí. Takže co se týká odstavce 14, tam se kritizuje ECB, takže jsme proti. Děkuji. Eh, paldies, prezident. Piedāvātie finanšu stabilizācijas mehānismy. Paní předsedkyně, eh, stabilizační mechanismy, které se nabízejí, eh, přicházejí sice eh, pozdě, ale poskytnou úlevu těm eh, zemím, které trpí finančními potížemi, ale jsou to pouze přechodná opatření. Krize jednoznačně ukázala, že mnoho zemí, zejména ty, které jsou členy eurozóny, trpí závažnými problémy a nemají dobrou koordinaci. O této myšlenke zřídit eh, finanční stabilizační facilitu, lze diskutovat, ale než eh, zřídíme eh, nový mechanismus, musíme prověřit, jak mohou fungovat původ stávající instituce. Musíme brát v potaz kohezi a musíme zamezit tomu, aby byla podkopána stabilita eurozóny a e, dobré ratingové, e, dobrá ratingová hodnocení. E, některé země toho dělají mnoho, ale jiné jsou vystaveny v šanc globálním vlivům. Dále žádost Islandu o členství v Evropské unii. Pan Higgins je prvním na mém seznamu. Děkuji. Já jsem proti, protože to eh, požaduje, aby úvěry, které poskytovaly islandské banky, byly splaceny. Ehm, a to padá na bedra obyčejných lidí. Požadavky Británie a Francie postihnou eh, pracující eh, lidi a chci připomenout Evropskému parlamentu, že 93% islandské populace odmítlo v referendu, aby jim byl vnucen dluh, do něhož se dostanou nebo dostali vlivem finančních spekulantů a hazardérů, kteří usilují o profity e, ze spekulací. Instituce EU a zejména komise skutečně e, jak si podvedly nebo obelhávají podporovaly eh, země a přitom eh, nehnuli prstem, aby eh, omezili vliv, který je vyvíjen bankovním sektorem. To například obhajuje i pan Henen a další. E, na levici ale panuje odpovědnost a říkáme pravdu a varujeme e, občany Islandu, že evropské instituce zastávají neoliberální politiku, která způsobila krizi a nejsou jejich e, přáteli. Děkuji paní Hendrikajne. Paní předsedkyně, já jsem hlasovala pro usnesení a nyní bych chtěla vyjádřit silnou podporu pro zahájení Eh, vyjednávání s Islandem a o, tedy abychom začali vyjednávat o členství v EU. Island bez pochyby je evropskou zemí, mm, má silnou demokracii, silný systém lidských práv, a rozvinutou ekonomiku. Ano, nadešla chvíle, aby Evropská unie se začala rozšiřovat o ty oblasti, které splňují jasně evidentně kritéria přistoupení. Rozšíření EU by nemělo skončit teď eh, a eh, pouze s tím, že budeme mít zde ten seznam čekajících jako Chorvatsko a další. Neměli bychom zapomínat, že rozšiřování EU je nejúspěšnějším nástrojem zahraniční politiky. A to je něco, co mění vlastně eh, to eh, ekonomické a demokratické prostředí v širší Evropě. Proto bychom měli tedy přivítat Island jako prvního nového člena po Lisabonu. Děkuji, pan Henen. Paní předsedkyně, já eh, mm, si myslím, že nikdo by asi eh, eh, v současné době mm, nehlasoval Eh, proti tedy eh, vstupu, ale my tady jsme příliš pozitivní, tedy příliš eh, jaksi střícní. Já se navštěvoval Island od roku 92. Viděl jsem, jak ta země se transformovala. Samozřejmě prošla tvrdou, těžkou dobou také, ale nikdo nemůže popřít obrovské úspěchy za ty dvě generace, ke kterým došlo, když se tam zabývali pouze zemědělstvím, farmářstvím, rybolovem a teď jsou na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě. Já jsem demokrat, já budu respektovat jejich rozhodnutí, rozhodnutí islandského lidu. Pokud budou chtět vstoupit, tak eh, to podpořím, ale řekněme si, že třeba naopak eh, budou hlasovat eh, proti a že tedy mm, mm, nebudou chtět se vzdát své autonomie, což je základní páteř. Máme zde slavný nová román, který se nazývá Nezávislý lid, Independent People a tam mm, to je jasné, že to je něco, co tolik jim leží na srdci a já eh, tedy budeme respektovat, zdali se budou chtět zdát své nezávislosti. Děkuji, paní Jakemaky. Resolutio. No, děkuji. Já jsem hlasovala pro toto usnesení a považuji to za vynikající věc, že komise tak rychle eh, vlastně postupovala v této záležitosti a postupovala rychle v těch jednáních. Myslím si, že eh, členství Islandu by to by posílilo také význam eh, politiky v Evropské unie. Samozřejmě v konečné fázi Island musí sám rozhodnout, zda chce eh, přistoupit. Je to demokracie, která funguje samozřejmě, ale v těch jednáních budou určité obtíže zemědělství, regionální politika a především eh, produkt, eh, prodej lesních produktů. Japonsko například také vyjádřil určité obavy. Nyní tedy uvidíme, jak budou jednání dále postupovat. Děkuji, tím jsme, eh, tím jsme dospěli eh, k závěru vysvětlení ehm, hlasování a schůze je odročena do 15. hodiny dnes odpoledne.